Dear colleagues, vážení kolegové, musíme se vrátit eh, do práce, takže bych byl rád, abychom na úvod mohli přijmout eh, návrh pořadu jednání. Pokud nikdo nemá žádné námitky, tak to budu považovat za schválené. Dnes máme tlumočení do 20 jazyků a jako obvykle musím říci, že průběh naší schůze eh, je webstreamován na internetu. Také bychom měli schválit eh, zápis z našich čtyř předchozích schůzí 16. 17. června, 8. července, 6. 7. května a 9. března. Pokud eh, nemá někdo žádné námitky do konce naší dnešní schůze, tak eh, to bude považováno za schválené. A na doporučení koordinátorů eh, nebo doporučení koordinátorů bylo distribuováno elektronicky, pokud nikdo se nebude nic tak to bude považováno za schválené. A teď můžeme přejít k hlasování. Byl bych rád, kdybyste používali vaše mhm. hlasovací karty a můžeme začít eh, s rozpočtem, s rozpočtem na rok 2016, ale já chci něco říci. Já eh, musím říci, že moje hlasovací karta se přes prázdniny evidentně eh, se jí moc nedařilo, takže už nefunguje. A mám tady jednu starou. To léto bylo náročné. Dobře, takže my vás budeme započítávat při tom hlasování podle toho, jak eh, zvednete nebo nezvednete ruku. Teď tedy. První bod, o kterém budeme hlasovat, je to přijetí návrhu stanoviska Nejprve pozdělací návrh číslo 1 pana Kaputa, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozdělací návrh číslo 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, Kde, eh, kdo se zdržel, schváleno. Číslo jako čtyři, kde pro, proti, kdo se držel schváleno. Číslo pět, kdo je pro, kdo je proti, držel se schváleno. Číslo šest, kdo je pro, proti, držel se, ověříme. Avete votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijata. O jeden hlas. A vy jste hlasoval proti a, takže je to jinak, takže to bylo zamítnuto. Velmi důležité hlasování. Pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověříme. Hlasovali jste všichni? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Značené číslo 10 na dvě části, nejprve první část, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. Číslo 11, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 12, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Číslo 13, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 14, kdo je pro, proti, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Číslo 15, je pro? Proti. Drželi se přijato. Číslo 16, je pro? Proti. Drželi se přijato. A 17, je pro? Proti. Zdrželi se přijato. A nyní teď závěrečné hlasování elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní přejdeme k hlasování k pozměňovacím návrhům k rozpočtu. A tady je to 6113. Kdo je pro? proti, zdrželi se, e, přijato. 6144 za pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat 6106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6143. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6114. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 6145. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 6116, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 6115, kdo pro, proti, zdrželi se přijato. 6117, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6118, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6119, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6102, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6104, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6105, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 6138, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 6107, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6108, kdo je pro, proti, drželi se, ověříme. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Přijato. 6146, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 6141, kdo je pro? Proti? drželi se, zamítnuto. 6147, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6120, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6121, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6122, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6140, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6139, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6123, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6148, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6109, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 6110, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 6111, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6112, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6135, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6136, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6137, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. 6149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6124. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 6126. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 6129, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6127, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6128, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6131, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato.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 615? Eh, přijato? 6050 ve eh, pro, proti, zdrželi se, ověříme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali jste všichni, hlasování ukončeno, přijato. 6101, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Tímto jsme dokončili hlasování k rozpočtu. Já vám děkuji jako zpravodaj a můžeme tedy přejít k hlasování k následujícím bodu, což jsou poučení eh, z katastrofy v červeným Kalem. Je to ten incident, ke kterému došlo před pěti lety v Maďarsku. We start immediately with electronic vote. The first vote. Pustíme se hned do elektronického hlasování. První hlasování je eh, k dotazu eh, na komisi a já ho tímto zahajuji. The vote is closed. Hlasování ukončeno. Přijato. Druhé hlasování se týká otázky na radu. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Přijato. Dobře. Tímto jsme tedy uzavřeli dnešní hlasování a můžeme přejít dalšímu bodu naší pracovní agendy. Jde o diskuzi k poznatkům, které jsme získali z katastrofálního úniku červeného kalu pět let po nehodě v Maďarsku. Prosím všechny členy výboru, všechny kolegy, kteří chtějí opustit sál, aby tak co nejrychleji učinili, tak abychom mohli pokračovat v naší práci. Máme spoustu spoluspravodajů. Ale nezačnu obvyklým seznamem, dám slovo panu Javorovi za zelené, protože ti jako první navrhli tuto ústní otázku, takže já mu tím rovnou předávám slovo a potom budeme pokračovat s ostatními politickými skupinami. Eh, Magyarul fogok beszélni. És köszönöm a... Budu mluvit maďarsky. Rád bych poděkoval všem členům výboru. Děkuji za jejich podporu. Jde o pět let po té maďarské katastrofě při úniku červeného kalu a je zapotřebí se teď tuto otázku zabývat. Šlo o nejhorší ekologickou katastrofu, ke které eh, v Maďarsku došlo. Eh, byla tam i úmrtí a mělo to spoustu důsledků. Zároveň se ale tento problém netýkal pouze Maďarska. Eh, evropské instituce věnovaly této záležitosti velkou pozornost, protože je zapotřebí z toho vyvodit důsledky, poučit se z toho, tak abychom na základě těch poznatků eh, mohli eh, se poučit pro další evropské legislativní předpisy. Proč se touto otázkou znovu zabýváme právě teď a proč je to tak důležité? Proč je důležité se zabývat tím, co se dělo v posledních pěti letech? Samozřejmě můžeme říci, že došlo k přijetí určitých opatření nejenom v Maďarsku, ale také eh, v oblasti evropské legislativy. Zároveň je třeba ale konstatovat, že po této katastrofě se objevila celá řada odůvodněných otázek v řadě odborníků, a to během různých diskuzí. A tyto otázky doposud nebyly zodpovězeny nebyly nějak upraveny, vyřešeny. Já bych se rád teď věnoval třem takovýmto otázkám, a to e, tedy třem oblastem, kde jsme nedosáhli žádného pokroku. A přitom před pěti lety jsme měli za to, že je nutné to řešení, ten pokrok najít. A jestliže tato katastrofa nestačila k tomu, abychom e, udělali nějaké legislativní změny na evropské úrovni, tak co dalšího by se mělo stát? Máme čekat na další nějakou obrovskou katastrofu, která by nás pohnula ke změnám? A teprve potom přijmeme opatření, tak aby už nedocházelo k žádným takovýmto katastrofám v Evropě? Tak první závěr, který jsme mohli učinit, je následující. Stroskotala a selhala veškerá ochrana proti katastrofám v Maďarsku. Mm, ochrana v Maďarsku nebyla schopná včas odhalit signály, které ukazovaly na katastrofu. Byl vypracován dokument, který danou situaci posuzoval, ale v komisi v novém složení se tento dokument jakýmsi způsobem ztratil a je zapotřebí tuto práci na úrovni EU posílit. Týká se to kontrol, dohledu, dohledovým opatřením. To jsou všechno kroky, které jsou zapotřebí. Jsou zapotřebí opatření v rámci environmentálního ochranného balíčku. A je to úkol nového parlamentu, nové komise. Měli bychom dát dohromady takovýto balíček. Pak eh, druhý poznatek, který je třeba učinit v souvislosti s touto katastrofou. protože k této katastrofě mohlo dojít eh, i eh, v jiných oblastech. A měli jsme například eh, jiné katastrofy v jiných zemích. Jde o to, že dotčené podniky nebyly schopny převzít odpovědnost a uhradit náklady. A to je opět otázka, která nás vede k potřebě celoevropské legislativy. Jde o environmentální odpovědnost, v angličtině environmental liability, tedy je zapotřebí, aby zde existovala odpovědnost. A měli bychom tady mít zásadu ehm, příčiny a subjektu, který způsobí eh, danou škodu, tak aby existovala odpovědnost. A tyto podniky by měly ručit spolu samozřejmě s pojistiteli, měli by uzavřít pojistky, tak abychom zabránili tomu, že to potom hradí v podstatě daňový poplatník. Chceme se vyhnout tomu, aby škody hradili potom daňoví poplatníci. Protože přesně taková ta situace nastala právě v Maďarsku. Tam e, náklady potom padly na daňové poplatníky. Škody neuhradili zodpovědné podniky, ale daňoví poplatníci. Měli bychom přijmout nezbytná opatření, měli bychom využít nejlepší dostupnou technologii. Takovouto technologii už máme, ta metodika už funguje a je zapotřebí, abychom ji v Evropě uplatňovali. Nicméně v praxi ani toto nestačí. Je třeba totiž vytvořit podněty a stimuly pro to, abychom používali opravdu ty nejlepší dostupné technologie. Je třeba tedy zohledňovat praxi, tak abychom mohli zjistit a dosáhnout toho, aby průmysl skutečně používal nejlepší dostupné technologie. A tímto způsobem se vyhneme tomu, aby docházelo k podobným katastrofám, jako tomu to bylo v Maďarsku s červeným kalem. Aby se nic takového podobného v Evropě už nestalo. Není to problém jenom Maďarska. Není to problém několika zemí, je to opravdu záležitost celé Unie, protože celá Unie musí převzít odpovědnost. Proto bych chtěl poděkovat všem členům výborům. Děkuji za podporu při diskuzi o této otázce v Evropském parlamentu. A v této souvislosti chceme položit komisi ústní dotaz. Myslím si, že díky této diskuzi budeme mít a díky té otázce budeme mít možnost dané téma ještě eh, jednou probrat a doufám, že nám komise poskytne dostatečné uspokojivé odpovědi. Pan další spoluspravodaj, pan Hlvény. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme příležitost, nebo máme příležitost eh, získat bezplatnou lekci maďarštiny, tak samozřejmě úžasný jazyk, takže já budu pokračovat v mateřštině, maďarštině. The opportunity ale využijte této příležitosti, protože každý den se taková příležitost nenaskýtá v parlamentu. V první řadě bych chtěl opravdu celého srdce poděkovat svým kolegům a zejména panu Javorovi. Děkuji za předložení tohoto materiálu. Já si myslím, že jdeme správným směrem, protože jde o problém, který je opravdu závažný a je třeba se jim zabývat. Nemyslím si, že toto téma by vyvolalo nějaké další útoky vůči Maďarsku, tak jak jsme to viděli v minulých týdnech, protože jde o téma úplně jiného charakteru. Jde o téma, které má evropský rozsah, je to téma důležité pro celou Evropu. Byť samozřejmě je třeba se podívat také na slabiny Maďarska, na ty chyby, se kterým došlo, je třeba to přeskoumat, ale e, nemyslím si, že bychom měli být zbytečně kritičtí. Červený kal. Červený kal se v Maďarsku stal pojmem sám o sobě. Kolonta to byla vesnice, která byla nejvíce zasažená Došlo tam k 11 úmrtím a kromě toho mnoha zraněným. Maďarské orgány celou věc nezvládly, zasáhla je nepřipraveny. A současně je třeba také říci, že tento incident se stal určitým eh, příkladem protože jsme mohli vidět eh, příklady eh, spolupráce ve společnosti. A pan Javor poukázal také na jednu důležitou věc, se kterou souhlasím. Jde o eh, zásahu, zásadu zapříčinitele a tu jsme zde neuplatnili. Přes 100 milionů forintů museli uhradit eh, daňoví poplatníci. Uhradil to stát, protože eh, podnik, který zodpovídal za tu katastrofu, zkrachoval. A to je situace, která je nepřijatelná. Kromě toho bych chtěl poukázat ještě na další prvek, a sice na zásadu zapříčinitel platí, nicméně vidíme, že v praxi tato zásada stále neplatí, protože eh, v minulosti, v současnosti je to tak, že ty firmy, které jsou vyníkem, nemají prostředky na úhradu škody. A nedaří se nám tento princip prosazovat ani v Maďarsku, ani v eh, Evropě. Jinak řečeno, škody potom hradí daňoví poplatníci byť teoreticky by měly být k dispozici jiné finanční zdroje. V době incidentu evropský komisař poukázal právě na tuto skutečnost. A pan Janoš, který byl tehdy europoslancem, poukazoval rovněž na tuto skutečnost, že nejsou k dispozici finanční prostředky A přesně toto je oblast, kterou musíme změnit. Zde je opravdu nutné dosáhnout pokroku. A myslím si, že toto by mělo být jádrem toho, na co se zaměřujeme. Další připomínka nebo další poznatek, který můžeme převzít z toho incidentu, je následující. Jde o um, odpad z těžby, což je velmi aktuální horké téma, ke kterému se za chvíli dostaneme. Ale je důležité, abychom eh, se vyhnuli duplicitám, abychom nepracovali dvakrát na jedné věci. Protože v podstatě v takém širším kontextu obě témata se souvisí. Proto je opravdu důležité, abychom se vyhnuli duplicitám. Máme tady Eh, dva body, ty na které poukázal pan Javor. A já bych se k tomu chtěla přidat. Jde otázku pojištění. Tady zajištění krytí nákladů eh, za škody. A to je také klíčové slovo. A vím, že v lednu budeme mít ještě další příležitost se zabývat právě tímto tématem. Není to úkol pouze Maďarska, ale je to věc, která se týká také jiných členských států a měli bychom se z toho opravdu poučit. Eh, SND Tibor eh, Sani. Děkuji a teď Tibor Čány za eh, SAD. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že jsme o tom jednali velmi intenzivně v té přípravné fázi během léta. A já bych chtěl poděkovat všem za jejich příspěvky. Naše skupina je spokojená s obsahem této otázky k ústnímu zodpovězení a také s tím návrhem usnesení. Myslím, že z toho vyplývá jasně zhoda v tom, že musíme ošetřit eh, ty eh, ekologické aspekty těžby obecně. Zhodli jsme se také na tom, že komise musí zajistit plnou implementaci legislativy, jako jsou inspekce, tak abychom zúročili tyto zkušenosti a také jde tak prověřit finanční mechanismy, které by měly zajistit nápravu situace po katastrofě. Neměli bychom eh, v tomto případě používat subjektivní politická přídavná jména. Nebo by to moudré. Neměly by tam být žádné chvály eh, na adresu jakékoliv vlády. Toto by neměla být eh, kampaň, která oslavuje něčí úspěchy, ale měl by to být spíš dokument obsahující reálné návrhy Eh, jdoucí ve prospěch životního prostředí. Takže ty návrhy ohledně životního prostředí, které byly zmíněny, eh, jsou samozřejmě důležité, ale jde také o finanční transparentnost těch prostředků, které jdou na nápravu situace a které jdou ve prospěch eh, občanské společnosti. V případě takovýto katastrof ta práce ještě není hotová a já bych chtěl vyzvat vás všechny, abyste pokračovali v této práci, abychom dosáhli co nejlepších možných výsledků. Děkuji. Není tady žádný zástupce EKR. Zague, chce někdo něco říci? Děkuji, pane předsedo. Já tady zastupuji svou kolegyně Marie Kleinen, která tady bohužel dnes být nemohla. Nejprve tedy my chceme vyjádřit naši soustrast rodinám obětí a všem těm, kteří byli postiženi touto katastrofou, která se odehrála eh, v Maďarsku před pěti lety. Tato tragická nehoda, podejmě jako i některé další nehody eh, v těžbě v Evropě, ukazují, že je potřeba zlepšit eh, postupy, jsou tady nedostatky v implementace relevantní evropské legislativy ale je tady rovněž prostor pro zlepšování současné legislativy, abychom chránili lidské zdraví a životní prostředí. To je tak bychom uvítali eh, eh, lepší systém kontrol a inspekcí eh, na těch již nepoužívaných těžebních místech a proto bychom chtěli podpořit lepší ochranu lidského zdraví a prostředí a také chceme, požadujeme lepší implementaci. A neměli bychom zapomínat na společenskou zodpovědnost podniků. Děkuji za vaši práci a doufám, že to bude i nadále pokračovat. Thank you very much and now Pier Nicola Pedicini. Pier Nicola Pedicini má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že naprosto souhlasím s tím, co už tak říkal kolega Javor. Eh, když říkal, že bychom se měli poučit z této tragédie. Podobné případy se odehrály a tady je hlavní břemeno na Evropské unii, protože Evropská unie nepovažovala tento rudý kal za nějaké vážné nebezpečí. A kromě toho vyšlo najevo, že byl, byl, byly velké nedostatky v inspekčním režimu. Měli bychom se hlavně zaměřit na to, jak před uh, uh, jak preventivně zabránit eh, takovýmto nehodám podobného rozsahu. Jde tedy o to, co jsme se naučili, co je, ten, co je to poučení. Hlavně bychom měli věnovat pozornost tomu, co nám občané sami říkají, protože občané upozorňují na tyto nedostatky sami. A stejně tak i poslanci velmi často upozorní komise na různá rizika, ale nic se potom s tím neděje. A čistě osobně, a také jménem svých kolegů z naší skupiny, jsme upozorňovali na přítomnost takovýchto problémů, které jsou kolikrát několikanásobně vážnější než eh, ten maďarský případ. A to jsou věci, Eh, nebo to jsou místa, která se nacházejí v Sicílii, na jihu Itálie. Každý rok dochází k obětem na životech eh, v případě lidí, kteří byli vystaveni vážnému znečištění. A Evropská unie s tím prostě nic nedělá. My neustále upozorňujeme na ty nedostatky, ale nikdo nezjednává nápravu. a nakonec eh, za to zaplatí eh, naše občané. Svým zdravím, protože jejich zdraví není chráněno. A v případě toho, že se eh, životní prostředí musí sanovat, tak eh, jsou to české státy, které musí uhradit ty náklady, takže v každém případě to platí občané. A eh, hlavní důraz by měl být na to, abychom zabránili opakování takovýchto případů. Různá povolení mohou být vydávána pouze, pokud existují finanční záruky, s tím, že budou k dispozici prostředky, které potom eh, půjdou na nápravu škod. Největší problém je s vydáváním povolení a licencí, ty se kolikrát vydávají eh, velmi nahodile a to společnostem, které nemají dostatečné finanční zázemí nebo nemají žádné rezervní fondy, aby mohly potom čelit těm eh, tragickým situacím a Děkuji, teď má slovo pan Balco. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, dovolte mi, abych řekl jednu osobní poznámku. Když se odehrála tato katastrofa, tak tehdy jednal maďarský parlament a zástupci jednotlivých stran z tohoto regionu hned jeli do terénu, aby se na vlastní oči přesvědčili o tom, eh, co se tam děje. A já bych chtěl ještě jednou připomenout, že, že již tehdy přišel tehdejší předseda výboru pro životní prostředí s návrhy na nápravu situace. Je tristní, že ještě pět let po té katastrofě komise nezodpověděla na všechny otázky a nezajistila, aby se, abychom se z toho patřičným způsobem poučili, takže my k tomu máme velmi skeptický postoj, že k tomu ještě vůbec dojde. Je potřeba také dohnat vyniky před spravedlnost justice ještě nevynesla žádný definitivní rozsudek o tom, kdo za to nese zodpovědnost. Pořád ještě existují zadržovací nádrže, které jsou nebezpečné a to přesto, že ministerský předseda prohlásil, že k takovémto situaci už nikdy nedojde. Všichni víme, že eh, ten rudý kal je velmi nebezpečný, když eh, přijde do kontaktu s naší eh, kůží. Víme také, že to může velmi zamořit spodní vody, takže potom není možné odebírat vodu ze studní. A pořád ještě také nedošlo k tomu, že by byla těm postiženým rodinám vyplacena Eh, náhrada ze státního rozpočtu. A ještě jedna věc, eh, na kterou jsem chtěl pozornit. Víme, že to všechno vyplývalo jenom z nedostatku v legislativě, ale ten další důvod eh, je i ten divoký nespoutaný kapitalismus v těch prvních letech po konci Eh, komunistického režimu, což znamená, že velmi často jsou ve vedení společností nezodpovědní eh, manažeři, kteří jednají bez ohledu na následky, které to má, takže je tady určitý sociální aspekt. A tyto vedoucí manažery společnosti by za to také měli platit. Paní Dornero má slovo. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Katastrofa Rudého kalu eh, eh, nás vede k dvojímu poučení. To první je povaha takovéto průmyslové tragédie, která vyplyne z nějakých technologických nedostatků a k tomu, že dojde ke znečištění životního prostředí, je evidentní, že pokud Evropská unie chce napravit to současnou legislativu, tak musí zpřísnit bezpečnostní požadavky Eh, zadržovací eh, rezervoáry eh, by měly odpovídat mnohem přísnějším požadavkům, mají také provádět inspekce na evropské a národní úrovni. A to všechno by mělo být zachyceno nebo za, popsáno v protokolech. A poté jde také o územní plánování. Komise nemůže řešit veškeré problémy na místní úrovni a opravovat všechny chyby, ke kterým dojde na místní úrovni. Je tedy potřeba, abychom eh, předložili eh, soubor doporučení, jak řešit eh, územní plánování na místní úrovni. To nemůže řešit komise z centrální úrovně. A dále bych vás chtěla upozornit na otázku, riziku, spojenou s riziky některých průmyslových eh, zařízení, eh, kde je potřeba provést modernizaci a přitom víme, že ty náklady jsou velmi vysoké a myslím si, že to by eh, bylo velmi dobře, aby se financovalo z Evropského investičního fondu, nebo aby byly na to vydány finanční záruky, protože to nezvládnou sami ženské státy, mohlo by to také snížit náklady pro Eh, obce a také pro naše společnosti nebo podniky, které eh, na to nemají prostředky. Děkuji, pan Revazi. Pani Rivazi, děkuji, pane předsedo. Děkuji také Benediku Javorovi za to, že připravil tuto otázku, protože nám to umožňuje, abychom eh, si udělali přehled o těchto průmyslových zařízeních. Já si myslím, že z toho musíme vyvodit určitá poučení a vidím tady dvě věci. Z nich jedna Eh, je to, co už jste všichni říkali, že je potřeba si uvědomit, jakou mají společenskou a ekologickou zodpovědnost podniky, že je potřeba zpřísnit inspekce a také předtím, než je uděleno povolení k nějaké těžbě, tak je potřeba se podívat na tom, jak je finančně eh, ten podnik silný, protože v okamžiku, kdy jde k bankrotu, tak potom všechny ty eh, kompenzace musí uhradit daňoví poplatníci. Takže je potřeba mít jakési záruky pro to, Eh, aby bylo jasné, kdo to všechno uhradí v případě takovéto katastrofy. Ale u všech podniků je jeden inherentní problém eh, spojený s procesy. Například ve Francii máme jeden podnik, které také těží hluník nebo bauxit, ze kterého se vyrábí hliník a ten eh, největší problém s tím jsou ty látky, které se potom vypouštějí z čehož vzniká ten eh, rudý kal. Na to se musí eh, vytvářet ty zadržovací nádrže, nádrže, ve kterých je ten materiál plný jedovatých látek, eh, těžkých kovů, ale také může být lehce radioaktivní. A co se ve Francii děje? vytvoří se nějakou odtokovou, odtokový kanál a všechno se to vypouští do Středomoří v blízkosti národní, přírodní národní rezervace. A je tedy eh, potřeba vytvořit nějaký systém finančních eh, pobídek v Evropě, abychom eh, zužitkovali ty látky, které se vypuští, protože co je v těch odpadních látkách? A kdyby také existovala nějaká kontrola, tak možná, že by to bylo možné řešení, ale pokud to všechno jde do Eh, Sedomoří, tak to ničí ekosystémy a máme také k dispozici studie eh, Ministerstva pro životní prostředí, které ukazují, jak to má dopady na například eh, reprodukci některých druhů ryb. A musíme si uvědomit tedy, jak jsou nastavené ty procesy, že to všechno musí odpovídat výrobní postupy Eh, ochraně lidského zdraví a životního prostředí, nebo ty podniky budou se přijít jiným systémem, jak naložit s odpadními látkami. Děkuji a nyní pan Nať. thank you. Děkuji. Talán végére magyarul, bár Slovákia... Pokud mi dovolíte, tak já budu hovořit maďarsky přestože tady jsem za Slovensko. Nicméně v poslední době jsem měl příležitost eh, v minulosti jsem měl eh, příležitost vést Ministerstvo eh, pro životní prostředí ve Slovensku a to bylo právě v době, kde došlo k této katastrofě. Slovensko je sousedem Maďarska, to znamená, že ta maďarská katastrofa měla přímý dopad také na naladění ve Sloven- na Slovensku. Ehm, znečištění řek bylo tehdy na denním pořadu na Slovensku. Jsem rád, že eh, se komise touto otázkou bude zajímat, zabývat minimálně formou ústního dotazu. Eh, víme, že tyto katastrofy mají přeshraniční dopad a proto nejde o věc, která by byla čistě na odpovědnosti jednoho členského státu. Důsledky a náklady jsou často velmi vysoké. A ve většině případů eh, překračují rozpočet eh, jednoho podniku. Ale dokonce někdy ty škody přesahují rozpočet menšího státu. Když došlo k té katastrofě v Maďarsku, tak jsme jménem Slovenské republiky předložili návrh na setkání eh, Vyšehrádské skupiny. Šlo o setkání ministrů a potom také na radě ministrů v EU jsme navrhli, abychom se zabývali vytvořením společného systému pro pokrytí nákladů, který by fungoval na evropské úrovni. A za tímto účelem se nám potom dostalo ústního příslibu ze strany komise. Nevím potom, zda následovaly nějaké další kroky nebo nikoliv. Ale myslím si, že bychom v tomto případě měli postupovat na základě solidarity. Můžeme se poučit z toho, jak to funguje například v USA. Tam existuje takzvaný superfond, což je finanční prostředek, který je poměrně účinný a s pomocí tohoto superfondu mohou američané eh, pokrýt a řešit mnohé katastrofy. Chtěl bych poukázat také na to, že opravdu důležité se zbavit eh, těch, eh, toho znečištění původních prvků, ale v nových členských státech často neexistují finanční prostředky pro toto vyčištění. A je důležité, aby opravdu ty v vozovkách staré členské země i finančně podpořily eh, nové členské země, abychom se spojili a našli společné řešení, abychom měli společný eh, Evropský fond proti katastrofám, který by působili preventivně. A můžeme se podívat na to, jak to funguje v USA, vzít si to jako příklad, tak abychom fungovali efektivněji. Máme tady Eh, zásadu vyníka, toho, kdo věc zapříčiní. Tento mm, princip bychom měli nadále uplatňovat, pokud to je v praxi možné. Nicméně třeba vzít v potaz také průmysl a musíme v tomto ohledu zřídit systém, který bude eh, fungovat také pro těžbu, pro těžbu minerálu i pro jiná odvětví. To znamená, musí to být systém, který bude realistický, tak abychom nepůsobily proti um, těmto odvětvím. Podíváme se zpět do minulosti, tak před pěti lety, když proběhla rada ministrů, tak tehdy jsme právě předložili takovýto návrh a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom se k němu teď vrátili. We want to listen the commission on... A nyní si vyslechneme komisi. Máme návrh usnesení a já předám slovo zástupci komise. Děkuji, pane předsedo. Komise by ráda poděkovala parlament za zájem o otázky životního prostředí obecně a zejména za příležitost zamyslet se nad poučením z nehody, ke které došlo před pěti lety. Komise samozřejmě předá parlamentu veškeré informace, které má o této nehodě, o jejich následcích a o tom, jaká opatření přijaly dotčené vlády. Komise také bude věnovat zvlášť velkou pozornost hodnocení, které zdůrazní usnesení, až ho parlament přijme, a také možnosti dál se věnovat případným návrhům, které zvažuje parlament. V každém případě v celé řadě otázek, písemných otázek nebo přislyšení komise vyjádřila svůj postoj vůči parlamentu a totiž pokud se bude stávající právní rámec dostatečně provádět, měl by být dostačující k tomu, aby zabránil podobným nehodám nebo aby minimalizoval případné následky. Téměř ve všech případech leží odpovědnost za řádné provádění legislativy na členských státech. Nicméně víme, že v některých případech by komise mohla zvážit vylepšení právních nástrojů jak už také uvedli někteří poslanci Evropského parlamentu, kteří si vzali slovo. Ale než bude zváženo nové opatření nebo nový návrh, měli bychom posoudit, jestli se stávající na rámec za prvé řádně uplatňuje a za druhé, jestli funguje tak, jak má. V každém případě vám ještě jednou děkuji, pane předsedo. A komise se zájmem očekává eh, konečnou podobu textu usnesení. Děkuji. Děkuji. A než tento bod uzavřeme, chci ještě připomenout časový plán. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je dnes v 6 hodin odpoledne. Hlasovat se ve výboru ENVY bude 22. září a na plenárce na první říjnové plenárce. A teď můžeme přejít na další bod na našem pořadu jednání, což je výměna názorů Evropskou komisí a předsednictvím rady o zkušebním testování týkajícím se emisí v běžném provozu a zkušebním provozu pro lehká užitková vozidla. A bez dalšího předáme slovo komisi. aby nás seznámila s postojem komise tomuto postupu testování. A já předávám slovo paní Joaně Šichovské za komisi. Prosím. Thank you very much. Uh, mnohokrát děkuji, pane předsedo, a přeji všem dobrý den. Především mnohokrát děkujeme za příležitost seznámit vás se situací, pokud jde o práci na tomto balíčku RDE já budu využívat PowerPointovou prezentaci, takže uvidíte, o jaké otázky se jedná. A než vám řeknu, jak na tom jsme a co teď projednáváme v komisi, bylo by dobré stručně si zhrnout, o jaký problém se jedná, a vysvětlit, o které záležitosti vlastně jde v tomto balíčku, proč to vůbec máme a jak to chceme řešit a potom vám řeknu, jak na tom zrovna jsme a co chceme dělat v nadcházejících týdnech a měsících. O RDE hovoříme v souvislosti s kvalitou ovzduší v členských státech a v souvislosti s nehodami a limity NO2 v členských státech a zvlášť eh, v městských oblastech. A hlavní důvod jsou emise z vozidel z, naftových, s naftovými motory a mohu vás informovat o tom, že komise zjistila, že ve 20 členských státech došlo k nehodám v souvislosti s limity NO2 a v některých státech už jsme zahájili eh, příslušné postupy, což ukazuje na závažnost tohoto problému. A o to víc eh, máme pocit, že na to musíme pracovat a musíme dokončit práci na RDE co nejdřív. Jak samozřejmě dobře víte, máme limity pro NOx, To platí už řadu let. Hodně jsme pokročili z hlediska regulace. Připomněla bych, že 1. září vstoupil v platnost limit Euro 6 pro všechna registrovaná vozidla, takže co se regulace týče, mělo by to být v pořádku, nicméně jsou velké rozdíly v tom, jak to vypadá ve skutečnosti a to je jádro problému a to musíme řešit. Ten rozdíl mezi skutečným provozem nebo emisemi v běžném provozu a ve zkušebním provozu se většinou týká hodnot NOx, dalším plynům a znečišťujícím látkám se ještě budeme věnovat, ale teď mluvíme o NOx. Takže eh, co eh, jsme zatím udělali? Možná si vzpomínáte, že v roce 2011 jsme vytvořili pracovní skupinu, která měla eh, zpracovat neutrální testovací postup, který by umožnil poměřovat emise v běžném provozu. Od té doby ta práce hodně pokročila. A proto teď máme tu koncepci emisí běžném provozu. Mimochodem, není to nic nového. Už v nařízení o Euro 5 a Euro 6 eh, se tato koncepce objevuje. Objevuje se eh, běžný provoz, takže na tom není nic nového. Pro ten celkový balíček jsou důležité dva prvky. Za prvé, jak budeme emise měřit v běžném provozu A k tomu máme určitý postup, to znamená měření emisí z vozidel, která jsou pohyblivým zdrojem. To nám umožní ty emise měřit. A druhý krok je stanovení limitů, které by vozidla nesměla přesahovat. To je tedy druhá část této otázky. kdyby to mělo vstoupit v platnost, nebo jak by ta práce měla vypadat dál. Za prvé, od začátku roku 2016 bychom chtěli začít sledovat a testovat vozidla, na která se z je ten první balíček, který v květnu tohoto roku přijali členské státy, a potom chceme zavést limity. A taková je dnes situace. Teď s členskými státy jednáme o tom, jaké by ty limity měly být. A kromě toho ještě posuzujeme doplňkové povinné eh, podmínky. V nadcházejících týdnech v září a v říjnu se chystají dvě schůzky a doufáme, že v průběhu těchto zasedání projednáme a snad také dohodneme jaké by tyto doplňkové faktory pro ty limity měly být. A to je druhý krok. To je součást toho balíčku, který obsahuje čtyři opatření, jak už bylo uvedeno na první stránce. Třetí prvek RDE e, e, zahájíme začátkem příštího roku nebo prvním druhém čtvrtletí příštího roku. Týká se to konkrétních počtů testů a limitů, které se nesmí přesahovat. A potom poslední věc, poslední prvek RDE bude přijetí koncem roku 2016. To bude to poslední nařízení, které se týká eh, testů dodržování limitů v běžném provozu. Tak to tedy vypadá z hlediska časového plánu a současné situace a my máme v úmyslu schválit ten druhý balíček do konce roku. Jak si představujeme aplikaci zaprvé, pokud jde o ty konečné limity, ty jsou stanoveny v legislativě, o tom se moc nediskutuje, nediskutuje, ale teď mluvíme ještě o takových průběžných limitech, které by umožnily přizpůsobení eh, eh, vozových parků. A znamená to, že ty limity, které se nesmí přesáhnout, se budou zavádět postupně, jakože to uvedeno i v předpisech. Nicméně prvním krokem by zřejmě bylo propojit jeden ten akt, jedno to nařízení s tím druhým. Samozřejmě jde nám o to, abychom na jedné straně naplnili požadavky podle předpisů a na druhé straně musíme zohlednit zátěž, kterou to bude představovat pro výrobce vozidel – takže se snažíme vyvážit obě tyto složky a musím zdůraznit, že jsme přesvědčeni o tom, že do konce roku se nám podaří dosáhnout koncensu s členskými státy o tom, jak nastavit ty parametry. Tolik tedy na úvod a samozřejmě odpovím na případné otázky. Děkuji. Thank you very much. krát děkuji. A Nyní dostává slovo pan Filip Owen, eh, vedoucí jednotky pro dopravu a ozon z generálního ředitelství klima. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Stejně jako kolegyně Ona z generálního ředitelství GROW mám eh, několik stránek, abych eh, vám vysvětlil, o co vlastně jde a připomněl bych, jak na tom jsme dnes. Jde o měření CO2 z vozidel. Máme testovací postup, eh, který zřejmě znáte a který je trošku starý, ze 70. let. A naším cílem je zavést ten proces testování v běžném provozu a zkušeném provozu, což by vedlo k realističtějším údajům o skutečné spotřebě paliv. Když se zákonodárci v roce 2014 dohodli na revizi příslušných směrnic, a nařízení, obecně se žádalo, aby se tento nový testovací postup zavedl co nejdříve a proto jsme s kolegy z generálního ředitelství GROW zavedli postupy, nebo snažíme se o to, abychom už od září 2017 měli tento nový způsob testování a u všech eh, osobních vozidel od září dalšího roku 2018. Nicméně členové tohoto výboru, kteří v posledních dvou letech sledovali vývoj ostatních nařízení, zřejmě vědí, že toto je jenom jeden z úkolů, protože cíle CO2 pro rok 2015 a 2020 2017 a 2021 pro automobily a dodávky jsou stanoveny na základě testovacího cyklu NEDC. A my teď uprostřed toho procesu zavádíme eh, testovací cyklus VLTP. Jsme si vědomi toho, že když se vozidlo testuje podle VLTP, hodnoty emisí CO2 budou vyšší, než když použijeme cyklus NEDC. Tak to prostě je. A jde o to, jak to řešit na základě stávající legislativy. Při přijetí obou upravených nařízení v loňském roce jsme měli jedno úvodní ustanovení, které poskytlo určitá vodítka, a totiž je to koncepce eh, srovnatelné přísnosti a totiž komise má v tomto procesu zajistit, že bude mít srovnatelnou přísnost pro výrobce a třídy vozidel po změně postupu testování. A eh, toto úvodní ustanovení také vyzývá k tomu, abychom provedli důkladnou korelační studii, eh, porovnali NEDC a nový testovací cyklus VLTP. A Tomu se také věnujeme v posledních 18 měsících až dvou letech. Ta srovnávací studie, nebo zdá se, že je celkem jasné, že celé to srovnání je velmi komplexní, velmi složité z technického hlediska a hodně jsme do toho investovali, nejenom na straně komise Společného výzkumného centra, ale hodně nás také podpořil průmysl, a členské státy, jejich eh, úřady pro schvalování typů a podobně a také nevládní organizace se snaží zajistit, že všechno se dělá pořádně. Takže ta srovnávací studie se provádí a budeme dál uplatňovat cíle NEDC, nicméně poměřování VLTP se bude muset srovnávat s údaji z NEDC na základě simulačního nástroje, který jsme také zpracovali a začali využívat v červenci. Ještě to dolaďujeme, ale snad to bude plně funkční do konce tohoto roku. Takže pak budeme schopni tento proces řešit, tu, ten přechod z NEDC na VLTP, přičemž zachováme stávající cíle NEDC podle příslušného nařízení. A poslední eh, kousek skládanky je právní implementace je zřejmé, že musíme postupovat paralelně s kolegy z generálního ředitelství GROW, protože je jasné, že jde o legislativu o schvalování typu. Právě v té se bude zavádět ve LTP, takže tady musí být paralela mezi tím, co dělají naše útvary. Ale z pohledu generálního ředitelství klima a z hlediska údajů o CO2 budeme mít především prováděcí nařízení, v tom se stanoví metodologie, a je zřejmé, že o tom budou muset také eh, hlasovat členské státy ve výboru pro změnu klimatu, ale jakmile budeme mít tento prováděcí akt, komise má také pravomoc uplatňovat ho prostřednictvím aktu přenesené pravomoci, aby se pak upravily vzorce a přílohy k nařízením o emisích CO2 z vozidel a dodávek. A samozřejmě to podléhá také kontrolnímu postupu. Já nechci podceňovat problémy, které nás čekají. Je to nesmírně komplexní proces a jsem velice vděčný za podporu všech zúčastněných stran, zejména kolegů z generálního ředitelství GROW. A rozhodně se mohu pokusit odpovědět případné dnešní otázky členů vašeho výboru. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. And... Děkuji. Nyní dáme slovo předsednictví rady je tady pan Kristof Hansen za stále zastoupení Lucemburska. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za to, že jste mi eh, dali tuto eh, příležitost, abych vás informoval o stavu jednání eh, v pracovní skupině Rady pro životní prostředí o návrhu toto nařízení o snížení emisí silničních vozidel. Chtěl bych nejprve vyjasnit na úvod, že nemám mandát, abych tady hovořil jménem celé rady, ale pouze tady hovořím jménem lucemburského předsednictví. V rámci pracovní skupiny rady eh, eh, se vedly diskuse o tomto návrhu již za italského předsednictví, za lotyšského předsednictví. Eh, tato pracovní skupina dala pouze jednou, aby se vyjádřila k zprávě pana Dese a ke stanoviskům výboru IMCO a TRAN. Takže eh, byly zohledněna stanoviska parlamentu a vlastně skupina rady, podobně jako Evropský parlament, se staví velmi zdrženlivě k stanovování limitních hodnot prostřednictvím aktů přenesené pravomoci. A my jsme tady v tomto ohledu konstatovali, že i Evropský parlament by dával přednost eh, řádnému legislativnímu postupu. Některé eh, delegace členských států vyjádřili tak potřebu, že bude potřebu vyjasnit, eh, že by to měla vyjasnit komise, dopad, jaký budou mít tyto reálné eh, zkušební podmínky pro emise. Eh, tato výměna názoru by měla proběhnout 8. září, tedy již příští týden a Teprve po tomto zasedání eh, vám budu moci poskytnout více informací o našich jednání. I přesto ale vás mohu ujistit o tom, že lucemburské předsednictví eh, rady eh, čeká na hlasování, které bude proběhno, proběhne na tomto výboru 23. září o zprávě DES, tak aby se to mohlo promítnout do následných jednání s parlamentem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, je zde spoustu zájemců o slovo ze strany kolegů dám hned na začátek slovo Karl-Heinz Florencovi. Děkuji za slovo. Nejdříve bych chtěl oběma zástupcům komise poděkovat. Toto téma sleduji už několik let. Vím, že je to obtížné téma. Vy jste to sice neřekli úplně jasně, ale je zde spousta falší, eh, které jsou naprosto cílené ze strany zúčastněných aktérů s cílem, aby byly nějak potom zvýhodněny, aby získali prospěch pro automobilový průmysl. Zástupci eh, lucemburského předsednictví chci také poděkovat. Eh, chápu, že tady také zastupujete lucemburské stanovisko, ale to není vaše práce, vy byste měl zastupovat radu. A tady je právě problém. Máme výrazné automobilové země a 8 tisíc eh, aut denně se nahlašuje eh, v například v mé zemi každý den k registraci. 8 tisíc automobilů. A my chceme mít tolerantnější hodnoty, ale naopak přísnější. A ne protože chceme mít pravdu, ale protože jde o zdraví lidí. Já nejsem uh, socialisticky zaměřený politik, takže budu hovořit také o nákladech. Viděli jsme obrovské divadlo, když se začal hovořit o určité prahové hodnotě u CO2, pak se hovořilo o tom, že auto by bylo v podstatě finančně nedostupné a přitom to je úplný nesmysl. Jsou zde různé eh, potenciály na úspory během dvou nebo tří let a ty by úplně, úplně snadno kompenzovaly eh, ty zvýšené náklady. Takže za komisi mm, musím komisi říct, nenechte se přitlačit do rohu. Je tady spousta, spousta lobbystů, ale opravdu na vás apeluji, abyste eh, řešili věci konstruktivně. Je jasné, že nechceme průmysl zničit, ale nic takového se nikdy nestalo. Nikdy eh, automobilový průmysl neprosperoval tak jako nyní. Takže chceme přísnější hodnoty, které nelze obejít a to je to, co očekává tento parlament, Evropský parlament. Máme aktiv přenesené pravomoci, které tady zazněly, my to tak rádi nevidíme, ale musím říct, že tady znám pár osob v parlamentu, kteří vícekrát u aktů v přenesené pravomoci dosáhli toho, že vlastně celá věc byla zablokována a všichni museli začít úplně od nuly. Rada i komise. Říkám to zcela otevřeně. E, velmi rád řídím auto, je to moje vášeň, ale velmi rád bych měl auto, které opravdu bude uh, úsporné. Děkuji. Thank you very much, Mr. Goethe. Děkuji, Goethe. Tak e, já bych také měl rád auto, které bude úsporné, ale úsporné na papíře ale nikdy se tolik nelže a nepodvádí, jako je právě u těch hraničních hodnot, u testování, u prahových hodnot. A my si to jenom eh, komplikujeme, když jsme eh, spustili tu legislativu Euro 5, Euro 6. Ehm, bojujeme tyto bitvy, ale je třeba opravdu pečlivě sledovat, jak probíhá testování, ten testovací cyklus. Jednak tady máme nároky obcí. Oni mohou v podstatě pouze zavřít svá města a, a jsou pod tlakem dodržování k standardu na kvalitu vzduchu. Ale jde opravdu o to, abychom měli rozumnější a přísnější testovací cyklus aby to nebylo tak, že máme výrobce, který všechno ví, má nejlepší inženýry, ví, jak se ve věcech pohybovat, mm, odmontuje zrcátka, ehm, prostě využije různé triky. Jde o ochranu spotřebitele, zda potřebují opravdu takováto auta, která jsou jim nabízená a pak o ty triky výrobců. Takže to je velká prozba za mne a podporuji Karl Hanse Florence eh, plně v tom, co říkal, jak jsme přenesené pravomoci. Opravdu se na to podíváme. A mm, už jsme zablokovali různá jiná jednání, například trialogy, kde šlo právě o takovéto otázky. Je to věc, která je pro nás velmi citlivá, takže zapotřebí se být tím, jak to bude dále postupovat. Ale teď mě zajímá jiná věc, nesouvisí to s Euro 5 nebo Euro 6, ale zajímají mě také elektrická vozidla, jak se k ním postavíme v budoucnosti, když například budeme mít takovéto auto ve Švédsku nebo eh, v severním eh, Německu, kde mám velké zdroje pro větrnou energii, anebo z toho používám v Polsku, kde je to mnohem méně ekologické. Takže to je také další téma, které bychom se měli zabývat v budoucnosti. Ale nechci teď rozvířovat vody. Dejme obcím a městům nástroje pro to, aby mohli mít rozumný testovací cyklus. Tak, aby to, co je slíbeno na papíře, bylo opravdu také dodrženo, aby nedocházelo k spotřebě, která je vyšší o 25-30%, což je dnes eh, v podstatě normou. Často to vůbec eh, nejde v ruku v ruce s reálnou situací na evropských silnicích, to, co máme na papíře. Eh, paní Julie Gerling. Thank you. Um, Děkuji. Děkuji také za prezentace mám o tuto věc obecný i velmi konkrétní zájem eh, i s ohledem na eh, směrnici NCD, NEDC. Eh, jde o velmi důležitý předpis. A já si vzpomínám na původní prezentaci, formální prezentaci ze strany komise, kde jsme viděli různé slajdy, vizuály o souladu. A teď se vrátím ještě k euro 4 a potom Euro 5. A teď hovoříme o Euro 6. A ve všech případech, dokonce ještě před Euro 4, jsme viděli, že tady je velká, velký rozdíl mezi reálným výkonem a mezi co je opravdu uh, uskutečňováno v praxi v těch testovacích post- postupech. A já jsem nedokázala pochopit, jak podstatě víme, jak můžeme toto realizovat, když víme, že nesplníme cíle, pokud o znečištění. Já tady nechci nikoho vinit, protože to nás nikam nedostane, to nám nepomůže, ale chápu, že máme tady koncentraci uhlíku a znečišťujících eh, částic a je jasné, že musíme tuto věc řešit. Hm, podíváme-li se na směrnici NRDC, e tak se právě týká této otázky. Máme města v Evropě, která. Hm, a netýká se to pouze Londýna, ale to města, různá města mají různé ambiciozní plány, kterými chtějí zajistit zlepšení eh, zdraví pro veřejnosti. Ale oni jednoduše se nemohou spolehnout na to, že to bude možné, protože nevědí, které auto mohou eh, pustit do určité zóny, protože nemají eh, žádnou pravomoc nad Euro 5 nebo Euro 6, protože to nezahlodňuje eh, zdravotní benefity. Ale to všichni víme. Všichni jsme si toho vědomi. Už se to řeší příliš dlouho, ale otázku je, co budeme dělat dále. A já bych byla ráda, abychom zajistili, že například v rámci směrnice NEDC tam nebudeme mít stropy, které by byly málo ambiciozní, ale ani příliš ambiciozní, to znamená, jde nám určitou rovnováhu. A tato otázka k tomu přispěje. A my potřebujeme vědět také, jaké je načasování. Momentálně hovoříme o roku 2019, a to ještě předtím, než budeme vůbec použo- požadovat úplný soulad, úplnou schodu. A já si myslím, že to nestačí. To znamená, z naší diskuze, a jde pouze o diskuzi, by mělo vyplynout, že požadujeme po komisi, aby v případě hodnot schody a odmítnutí vyšších eh, hodnot, které požaduje průmysl, tak aby odolali průmyslu komise. já myslím, že to udělat mohou ale měli bychom na ně apelovat, aby to učinili rychleji. Pokud o e, phasing in, tak bychom neměli uvažovat e, o hodnotách vyšších než 1,5. Já vím, že komise e, na tom pracuje velmi tvrdě, protože jsem s komisí v kontaktu, ale myslím, že byste na to měli zatlačit ještě něco více. Děkuji, pan Gerbrandy. Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisi za to, že přišlo s tím úvodním prohlášením, ale začnu skutečností, že jsme byli podvedeni. Stejně tak jako 500 milionů občanů a trvá to už celá léta, desetiletí, pokud jde o testování těchto vozů. A to je skutečnost. A pokud vás někdo bodí za nos tak dlouhou dobu, tak podle mne je naší povinností to co nejdříve napravit a vrátit se k reálnému testování co nejdříve. podívám se na časový harmonogram, tak eh, mě to vede téměř ke závěru, že už nemusíme dělat vůbec nic, protože jsme v podstatě připraveni v okamžiku, kdy elektrické vozy převládnou. Ale já si myslím, že bychom měli být mnohem ambicioznější. Nebudu opakovat to, co řekli už moji kolegové, protože s nimi naprosto souhlasím ale mám dva konkrétní dotazy na komisi. Za prvé, proč generální ředitelství Gross má na starosti tuto otázku? Já to opravdu nechápu. Podívám-li se na webové stránky generální ředitelství Gross, tak eh, jejich cílem je směřovat k růstu, což je skvělé, ale o tom toto téma není. Tady jde o vytvoření dobrých podmínek pro uh, toto testování. Takže nechápu, proč to nemá na starosti generální ředitelství Envy. Abychom se opravdu co nejdříve vrátili k tomuto eh, testování v běžném zkušebním provozu. Takže možná, že, bych, že byste měli řešit také rozdělení práce v komisi. Potom eh, dýzlová vozidla a eh, emise. Těch se týká moje druhá otázka. Četl jsem takový výzkum GRC a TNO o uplatňování lepšího testování a oni ukazují, ukazují na porušování, v kterém dochází 6 až 9 případech u eh, těchto vozidel. A mě by zajímalo, zda máte stejné číselné hodnoty a jaký je váš cíl. Zda vaším cílem je Eh, snížit ten počet porušování na eh, nulu, anebo ne. A já si myslím, že to je jediná správná námitka, je to zkušebné testování týkající se emisí v běžném provozu a zkušebním provozu, tak abychom se dostali k nulovým uh, hodnotám, pokud je o porušování. Děkuji. Thank you and now, Thank you, Mr. Chairman, and indeed thanks to the Commission to Já bych chtěl poděkovat komisi za to, že nám vysvětlila, eh, jak to teď vypadá s tím projednáváním a co ještě je potřeba dále projednat a myslím si, že už těchto, z této diskuze vyplývá, že je to pro parlament velmi důležitý proces a my velmi kriticky to sledujeme a mý kolegové a také z jiných politických skupin CDU, kteří pochází z jedné země, která v tomto, této problematice hraje velmi důležitou roli. Na no, ty asi je to velká země a ty určitě eh, rozumíš, jakým jazykem se tam hovoří. Takže je to velmi eh, důležitá věc, eh, stejme se k tomu kriticky a proto je potřeba otevřeně dopředu zamítnout jakýkoliv špatný výsledek těch jednání. A teď to tak vypadá, že to tak eh, dopadne. Je to trochu šokující, že automobilový průmysl, který dlouhá léta a opakovaně se snažil snížit ty standardy a víme, jak, eh, jak velký boj vyvinul, aby eh, když se přijímaly ty současné standardy a víme, a říkal to také Julie Gerling, jak špatné byly všechny ty zkoušky a teprve teď se začínají co dělat s těmi zkouškami a automobilový průmysl eh, ještě pořád žádá eh, čas na implementaci, protože to je pro ně obtížné. A ta legislativa tady už, a to zkoušení také, existuje už dlouhá léta a proto bychom měli velmi eh, být střídmí v tom, kolik jim dáme času na adaptaci. Já mám ještě několik otázek pro komisi, nejprve k oxidu dusíku. Já vím, že teď probíhá diskuse o, tom, o těch faktorech souladu, ale já bych byl rád, kdybyste jim mohli vysvětlit, jak eh, na to mám pohlížet s tím, že by to mělo být snížení těch eh, standardů, které jsme byly schváleny spolu zákonodáci. Víme, že máme u oxidu dusíku hranici 80, to platí od roku 2014, ale pokud pracujete na cíli shody, tak tím vlastně umožníte i vyšší emisní eh, cíl, což povede k oslabování současné legislativy. A dělat to tímto procesem, aspoň z mého hlediska, je podle mě velmi um, um, zvláštní. Takže já si myslím, že pokud to chcete dělat prostřednictvím toho posuzování eh, souladu, tak byste to měli držet na té úrovni, která byla v minulosti schválena. Mělo by to být uděláno co nejrychleji. Takže mám ještě otázku na komisi. Jaké faktory souladu eh, jsou v současnosti v úvaze a kde to skončí? Já vím, že automobilový průmysl chce, aby to bylo 2,75, což je asi trojnásobně eh, vyšší hodnota než ta, která již byla schválena v minulosti a chtějí to také rozšířit na velmi dlouhou dobu. Takže by mě od komise velmi zajímalo, jestli skutečně tomu tak bude na krátkou dobu a že ta hodnota bude maximálně jedna v těch příštích čtyřech letech a že to nebude vyšší než to, co například říkala Julie Gelling, že to bude třeba jedna a půl. Toto, eh, byl bych rád, by komise potvrdila, že toto je směr, kterým se hodlá ubírat a že to bude provedeno co nejrychleji. A další otázka. Vy jste říkal, že ty se překračují ty současné limity oxidu dusíku, asi v deseti zemích už bylo zahájeno řízení pro porušování současné legislativy, ale tím, že umožníte eh, nebo zvolání eh, souladu, tak tím umožníte mnohem vyšší hodnoty oxidu dusíku. Když už teď bylo zahájeno eh, řízení se čínskými státy, tak jste schopni nám říci, kolika dalších států se to potom bude týkat, kde bude docházet překračování limitů. Vy určitě chápete tu souvislost. Takže proto si myslím, že je důležité to eh, stanovit na hodnotě 1. Aby Bernard se na to mohl potvrdit. Tolik tedy eh, k dýzlu a k eh, oxidu dusíku. A teď. A teď CO2. Vy jste hovořil o srovnatelné přísnosti, to já chápu, že když přecházíte na jiný typ testu, tak potřebujete mít nějakou korelaci, nějakou studii o korelaci. Eh, těchto dvou typů zkoušek, aspoň do té míry jsem schopný vás sledovat. Ale potom se chci zeptat na to, jaké faktory zahrnujete do těch vašich eh, korelací. Předložíte se ptát, co je skutečně férový faktor, který můžete srovnávat u těch dvou typů testů. Takže je tady určitá férová flexibilita, kterou je možné Eh, umožnit a co na druhou stranu kopírujete ty hloupé věci z těch předchozích testů. Protože jinak teď eh, možná chcete přejít na lepší eh, zkoušky, ale ty vaše korelační testy vám umožní, aby jste tam zahrnuli i věci, které nejsou dobré. Já bych například byl, nechtěla, aby se tam zahrnula setrvačnost, externí dobíjení baterií a aby tam byl ten 4%, 4% eh, odečítání dalších faktorů. To byly eh, špatné věci, které byly v těch předchozích testech a to nemá cenu přejímat do těch nových. Byl rád, byste tyto faktory vyloučili a zvolili se co nejrychlejší implementaci a další důležitá věc od roku 2025, kdy Eh, mají začít platit eh, nové emisní standardy, tak bych byl rád, aby tato korelační práce skončila, eh, ta srovnatelná přísnost, protože jinak tím se to bude protahovat daleko do budoucna. Já si myslím, že z roku 2025, až se začne mluvit o nových cílech, tak by to mluvit pouze na základě těch nových zkoušek a ne těch starých, které byly chybné. A potom se chci zeptat, jestli budete dělat něco s tím, že by ty super kredity z těch starých testů se ještě pořád používaly v budoucnosti. Zvažujete tuto možnost, o tom, která, které typy aut e, budou mít nárok na tyto super kredity. Doufám, že e, na tuto otázku dostane jasnou odpověď. A jak už jste slyšel, tak eh, parlament se k této věci staví velmi kritický. Paní Dorano. Děkuji, děkuji eh, komisi za prezentaci. Ten nový postup zkoušení eh, by měl stanovit hranice přesněji a měl by zaručit lepší transparentnost u některých eh, vlastností. To všechno vítám, ale i tak bych chtěl upozornit na to, že výrobci a projektanti automobilů budou muset se přizpůsobit těmto novým eh, limitům. A stejně tak jsou tady i eh, asociace spotřebitelů, které mají pochybnosti o tom, k čemu povedou tyto nové zkoušky. Mám tady dvě otázky na komisi. Komise hovořila o eh, tom, o souladu dnešních emisních limitů a také víme, že, a to je moje druhá otázka, o tom, že američtí výrobci automobilů vstupují do jednáních o TTIP a proto se chci zeptat, jakou konkurenční výhodu budou mít evropští výrobci a jaká opatření jim můžeme dát, aby eh, zachovali svoji pozici na trhu. Děkuji. Pan Sevi. Já souhlasím opravdu s tím, co říkal pan kolega za zeleném. Ehm, a také souhlasím s těmi rozpaky, na které poukazují někteří kolegové. Ehm, chtěla bych kromě toho připomenout, že je třeba mm, nezapomínat na břemeno, které vyplývá z emisí CO2, zejména se týká městských částách, částí, je to 23%. A máme zde tisíce předčasných eh, smrtí, které jsou způsobeny znečištěním životního prostředí a víme, jaký dopad má doprava právě na počet těchto umrtí a pak tady máme související zdravotní náklady. A je jasné, že to by mělo být tím kontextem, východiskem pro naše úvahy eh, nad tím, jaké budou následující kroky, které chceme přijmout. Je klíčové, aby pravidla, která stanovíme na teoretické úrovni, tak aby byly schopny chránit eh, zdraví lidí, ale je klíčové, aby tato pravidla byla kontrolována. A role kontroly a subjektů, který kontroluje, tak to by mělo být eh, odvíjeno také na straně komise, alespoň v první fázi, aby nedocházelo k porušování při provádění předpisu. Pak eh, rušivý efekt flexibility, o kterém jsme před chvílí hovořili, tak jak je to umožňováno eh, automobilovému průmyslu při emisích CO2, to všechno eh, vedlo k narušení cílu, které jsme si stanovili v příslušné směrnici, v příslušném předpise. A nebudu opakovat, to tady už zaznělo, ale eh, u obou nových mechanismů kontroly, jak u CO2, tak u ostatních znečišťujících prvků, mne velmi znepokuje tlak automobilového průmyslu chtějí zavádět tyto flexibilní prvky a není to podle mě možné, je nemyslitelné, aby při slaďování cílu s novými kritérii docházelo k dalšímu oslabení u těch maximálních hodnot emisí. Další věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že už po několikáté se nacházíme procesu, kdy spoluzákonodárci jsou nějakým způsobem blokováni, nebo konkrétně Evropský parlament v procesu komitologie je v podstatě vyloučen z účasti, z aktivní účasti na této revizi. Já si myslím, že bychom měli hrát mnohem uh, aktivnější role, roli, což nám bohužel není umožněno. A za naši skupinu bych chtěla eh, požádat komisi, aby zajistila, že eh, proces sladěvání emisí proběhl takovým způsobem, že cíle eh, pro rok 2020 byly opravdu dodrženy. To znamená, nechceme ale umožňovat žádné flexibilní prvky. Tak, aby od roku 2017 emise CO2 a NOx, NOx byly v souladu a ne vyšší než 1,5, tak jak tady už zaznělo. A to od roku 2019. A před rokem 2012 ty testy a reálné podmínky by měly být stejné a měly by odpovídat stanoveným limitům emisí. Děkuji, říká pan předseda. A teď pan Ivo Beret. Thanks very much. Uh, Děkuji, pane předsedo, já to mohu říct velmi stručně. Po všech těch vystoupeních a také potom úvodu komise rady. Já mám několik eh, přesně formulovaných otázek. Nejprve se chci zeptat na ten mezeru mezi tím reálným výkonem, nebo testem reálného výkonu a tím, eh, těmi dlouhými testy, protože podle těch informací, které máme, eh, dochází k nárůstu. A dnes Eh, to představuje 40%, takže mám otázku na konci, jestli to skutečně je tak, jestli je to tolik. Co se týče VLTP a té tzv. flexibility, o tom už tady byla řeč, pan Eichhout o tom mluvil, Kládám, že cituje stejné údaje o Transport Environment, což je velmi cený dokument, tak by mě zajímalo, jak přesně ta flexibilita vypadá, protože by to mohlo mít velmi značný dopad a mohlo by to velmi rozředit ty cíle, které byly stanoveny legislativou. A dále jde o oxidy dusíku, jak všichni víme. Tyto eh, oxidy a také částice jsou velmi škodlivé, přispívají k předčasnému umrtí, eh, pokud jsou eh, příliš povzduší, takže by tady mělo být určité přechodné období, Je tedy potřeba mít eh, nějaké posouzení těch faktorů shody, ale mě by zajímalo, které přesně ty faktory komise navrhne. Eh, a jaká hodnota toho bude? Bude to jedna půl nebo ještě více? A může nám komise zaručit, že legislativní cíle nebudou dosaženy? A další věc, a to je moje poslední otázka, to je testy DRT. A zase bych to chtěl, aby to potvrdila komise. Jde tedy o to, jestli skutečně budou zahrnovat i emise částic, protože ty jsou stejně škodlivé jako oxidy dusíku. Děkuji vám, pan, paní Tali. Děkuji. Já chci poděkovat eh, komisi a radě za jejich úvod. A také společně s mými kolegy bych chtěl zdůraznit, eh, že parlament eh, rozhodně nechce dopustit, aby se rozředilo to, co bylo v minulosti schváleno. A to eh, by se měla komise i rada velmi uvědomit, protože teď tady hovoříme o dopadu na naše občany a na naše zdraví a pokud eh, bychom přistoupili na nižší ochranu, tak by to znamenalo, že podkopáváme již dosažené míry ochrany. Mám několik otázek na komisi. Je to věc, která, o které tady byla řeč, ale já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, protože eh, já bych na to ráda znal odpověď. že o to, eh, co nám potom bude předloženo. Pokud komise předloží eh, ty faktory shody, tak bych chtěla, aby nám velmi přesně uvedla, které ty faktory bude akceptovat a do jaké míry vzhledem k tomu, že některé ty faktory shody by mohly vést k oslabení míry ochrany. A pokud komise eh, chce menší hodnotu než jedna, tak by mě zajímalo, jak vyváží to, že některá velkoměsta, kde mají s tím problémy, eh, mají za cíl 2%, no, pouhá 2% překročení těch limitů tomto okamžiku máme velmi konkrétní cíl, což je dobrý cíl, ale máme velmi slabé zkoušky. Teď bychom to chtěli změnit a mě by zajímalo, jak, jakým způsobem se může komise zavázat, že se dostaneme do situace, kdy by bychom měli velmi přísné zkoušky, ale neměli, ale měli velmi slabé limity. A potom se chci zeptat, jestli komise má nějaký konkrétní plán reformovat ty RDP zkoušky a zahrnout do nich i oxidy dusíku. Děkuji vám a paní Ayala Sender má slovo. Sí, gracias, presidente. Sí, yo, eh... Děkuji. Pane předsedo, já se chci připojit k tomu, co říkal kolega Matěj Zbrte. Ale jak také vysvětlil zástupce komise, jde mimo jiné o koordinaci a já si myslím, že je důležité, když teď máme za sebou řadu analýz, že pořád ještě vidíme, že věci nejsou v pořádku. potřebujeme vidět, jak to vypadá ve skutečnosti a to nám dokument ne, neřekne. Takže já se chci zeptat, jestli může mít komise jistotu o tom, jaké jsou ty emisní cykly, jaká jsou množství, protože to je velice důležité. Samozřejmě můžeme do toho promítnout naše přání, naše sny, ale svazuje nás realita. Máme určitý, určité průmyslové odvětví, potřebujeme dohodu a to je velký problém. Ptám se tedy komise, jestli máme nějaký časový plán, jestli jsme schopni naplnit ambiciozní cíle. Protože samozřejmě naši občané jsou stále náročnější a my potřebujeme dát dohromady něco, co je uspokojí. Potřebujeme méně znečištění z našich vozidel, ale musíme být také schopni tyto věci si dovolit. Doprava a cestovní ruch tady hrají důležitou roli a jak říkám, potřebujeme dohodu. Máme určitá srovnání, něco se dělalo na vysokých školách, v akademických kruzích. Ale já myslím, že nejdůležitější, a tady souhlasím že bylo dosaženo jistého pokroku. Možná, že odpovědí je větší počet jízdních kol, jistě. Chudí lidé budou možná spokojenější s jízdním kolem než eh, let kdo jiný. Nicméně musíme se zamyslet nad tím, čeho je schopen náš průmysl a proto je podle mě zásadní, že máme také ekonomické faktory, takže toho musíme udělat co nejvíc. Ale potřebujeme dohodu a je důležité, aby i tento výbor chápal, co vlastně potřebujeme. Já uznávám, co jste všechno udělali a blahopřeju vám k tomu. je pěkné, co se dělá na vysokých školách, v laboratořích, ale nakonec potřebujeme nějaké hodnoty, které jsme schopni zharmonizovat a se kterými můžeme pracovat. Takže prosím vás, zajistěte, že se dohodneme na tom, co potom dáme dohromady. Jistě můžeme tlačit, ale potřebujeme rozhodnutí, které bude přijatelné. Já myslím, že to by bylo skoro zázrak, ale doufám, že se to podaří. Máme hodně problémů a musíme se nad tím zamyslet. Děkuji. A seznam řečníků nám uzavře se Danc. Pane předsedo, stejně jako ostatní eh, rád slyším, že víme, co potřebujeme udělat a Doufám, že komise to všechno vezme na vědomí. To, že jsme se na tom shodli. Já jsem nedávno uvládl v zácpě. Seděl jsem v autobuse, na kterém bylo napsáno Euro 5. A pak tam byl obrázek zeleného listu, který vychází z výfuku a zřejmě jsem měl mít dobrý pocit z toho, jaký vzduch dýchám díky tomu zelenému lístku. Já si myslím, že důvěra, dobrý pocit je klíčová věc, protože lidem už se hodně dlouho říká, že určité standardy, stávající standardy jsou v pořádku, jsou bezpečné. Julie mluvila o tom, že v Londýně je třeba zóna s velmi nízkými emisemi a teď se dokázalo, že dopad na zdravotní stav, zejména mladých lidí, se neprojevil zvlášť proto, protože ty standardy, o kterých jsme se domnívali, že naftová vozidla splňují se, nedodržují, takže z hlediska veřejného zdraví ano, ale z hlediska důvěry spotřebitelů to musíme teď dělat správně, pořádně. A znamená to, že nesmíme mít společného nejnižšího jmenovatele, ale potřebujeme co nejambicioznější eh, cíl, protože máme jenom jednu šanci, jak to udělat. Thank you very much and now... Mnohokrát děkuji. A teď dáme příležitost komise odpovědět. Otázek bylo hodně. A vy máte nyní slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a mnohokrát děkuji za všechny připomínky a otázky. Já se pokusím některé z nich sloučit, protože většina se týkala takových věcí, jako byly ty faktory dodržování nebo schody. A pak předám slovo Filipovi, aby se vyjádřil těm věcem, které se týkají toho nového způsobu poměřování emisí. Takže nejprve otázka pravomocí. A já myslím, že tady byla otázka, proč to má na starosti generální ředitelství GROW, tento projekt. Já rozhodně doufám, že nespochybněte pravomoci jako takové, pravomoci mých kolegů a našeho útvaru, eh, pravomoci hledat řešení a doufám, že řešení vás nesklame. To řešení, které se chystáme navrhnout. S růstem to souvisí proto, že jde o určitý typ legislativy a o současné e, předpisy, které se dotýkají schvalování typů. Jde o stejné šablony. Jde o to, abychom zařadili do legislativy pro schválení typu nové testovací cykly. A proto to má na starosti ředitelství GROW a proto také už se spolupracujeme s kolegy z Generálního ředitelství pro životní prostředí. Sedí tady vedle mě a napovídají mi odpovědi na vaše otázky. Takže spolupracujeme a máme stejné cíle. Jaké ty cíle jsou? Tady mohu jednoznačně říct, že cílem je zajistit úplné dodržování, úplnou shodu eh, s limity emisí Euro 6. O tom nejsou žádné pochyby. O to usilujeme v naší práci. Zazněla tady řada připomínek k tomu, co komise navrhne z hlediska konkrétních hodnot nebo faktorů dosažení schody, mohu jenom říct, že ten konečný faktor bude samozřejmě jedna. A jak už jsem říkala, druhý balíček RDE se bude zavádět ve dvou krocích a právě tato práce souvisí s tím druhým krokem. Takže není pochyb o tom, kam směřujeme. Samozřejmě velice intenzivně se s členskými státy diskutuje o tom, jak bude vypadat ten průběžný faktor konformity. Já dnes vám nemohu říct, co to bude. Samozřejmě usilujeme o co nejnižší faktor, ale je to velice komplexní proces a musíme zohlednit všechno, co nám říkají členské státy, třetí strany, průmysl a musíme najít správný kompromis. Zazněla to otázka, jestli hrozí, že se bude překračovat legislativa, já si myslím, že ta otázka souvisí s metodami poměřování a s eh, postupem PEMS. V podstatě, když říkáme, že nechceme přesahovat limity, bereme v úvahu limity Euro 6 plus e, případné statistické chyby způsobené tím, že se měří v různých testech, takže neříkáme, že budeme měnit limity, jenom chceme zohlednit realitu. Takže vás chci ujistit, že komise nemá v úmyslu eh, ovlivňovat spolurozhodování. Samozřejmě jsme si vědomi všech těch věcí, které jste zmínili, i pokud je o TNO a bohužel můžeme potvrdit, že dnes se to až pětkrát přesahuje v porovnání s tím, co už by mělo být zavedeno. Bereme v úvahu také výsledky studií a to je právě základem naší práce. Teď otázka porušování předpisů. Ano, situace je opravdu velmi znepokojivá, ale ukazuje to také, že komise odhodlaná zajistit normalizaci situace nemohu vám říct, že v nadcházejících měsících nebudou další případy porušování, ale je to jeden z důvodů, proč dnes pracujeme na tom balíčku RDE. A byla tady jedna otázka, která se týkala časového postupu. Mohu ještě jednou zdůraznit, že naším cílem je předložit návrh do konce roku, zavést ho ve dvou fázích a kolem roku 2020 mít ten faktor, který stanoví stávající legislativa. A já myslím, že tím jsem asi odpověděla na většinu otázek na RDE. Pokud jsem na něco zapomněla, dejte mi vědět. A nyní předám slovo Filipovi. Děkuji. Děkuji, Joano. A děkuji všem za otázky. Já musím říct, že všechna, nebo hodně lidí říkal, že bychom neměli rozmělňovat cíle, tak to k tomu přistupujeme rozhodně i my. Máme cíle CO2 pro automobily pro rok 2015 a 20 a pro dodávky pro rok 2017 a 2022. Ty cíle jsou pevně dané, teprve před rokem jsme je přehodnocovali a spoluzákonodárci o nich rozhodli v dubnu, v květnu loňského roku. Takže to máme rozhodně pořád na paměti. A myslím si, že je také třeba připomenout, že tyto cíle byly stanoveny na základě testovacího cyklu NEDC a toto mají právě na paměti výrobci i všichni ostatní, když eh, staví vozidla tak, aby dodržovala tyto cíle. Takže až, nebo když v roce 2017 až 2018 eh, změníme ten testovací cyklus z ND, e NEDC na VLDP, musíme si být velice dobře vědomí, jaké podmínky budou platit v průběhu tohoto procesu. A tady do toho vstupuje ta koncepce srovnatelné přísnosti. Kdybyste měli auto nebo dodávku navržené odpovídajícím způsobem s technologií, která by měla naplňovat ty cíle podle NEDC, nemůže to najednou změnit a říct, že stejné vozidlo se musí najednou přizpůsobit VLDP, protože to není srovnatelné. A proto, když to posuzujeme, museli jsme přijmout určitá obtížná rozhodnutí. Jde například o, nebo mluvilo se o úrovni nabití baterie, mohu také zmínit tlak v pneumatikách a teplotu při testování. To jsou všechny aspekty, na kterých se pracuje už celá desetiletí v rámci NEDC. A najednou přes noc ty věci nemůžeme změnit. Nemůžeme říct, že ty podmínky už neplatí, protože tím bychom zrušili ten test eh, srovnatelné přísnosti. Takže v průběhu toho srovnávání jsme se tím museli zabývat a museli jsme dospět ke koncensu s nevládními organizacemi, s členskými státy, s mm, příslušným průmyslovým odvětvím o tom, jak to uplatňovat. A současný konsensus říká, že při tom srovnávání bychom měli uplatňovat věci tak, jak fungovaly v rámci NRDC a tak jsme k tomu také přistupovali eh, ve vztahu k té srovnatelné přísnosti. Já myslím, že to tež platí při testování těch superkreditů. Vozidla se navrhla na základě NRC, e ať už je to 50 gramů nebo ne. A nemůžeme to najednou změnit a vymyslet si nějaké číslo, které bude úplně jiné. Za prvé nemáme k tomu právní eh, eh, oprávnění a za druhé by to nedodržovalo tu koncepci srovnatelné přísnosti. A proto bude dál platit i těch 50 gramů. To je náš současný pohled na věc, není to návrh komise, je to výsledek práce odborníků, než se to dostane do toho politického procesu. Byla tady velice příhodná otázka, kdy přestaneme toto eh, srovnávání a zaznělo tady rok 2025. Já doufám, že to podaří dřív, protože nechceme aby to pokračovalo do nekonečna a doufáme, že začneme co nejdřív. A pokud bychom měli mít nějaké cíle pro rok po roku 2020, rozhodně by to muselo být na základě BLDP. A já myslím, že tady byla ještě otázka k tomu rozdílu mezi testováním v běžném provozu a skutečnými emisemi. A zprávu TNE. Ano, jistě jsou tady rozdíly, máme vlastní studie, které potvrdily závažnost tohoto problému ještě před TNE. A jeden způsob, jak to omezit, je zavést VLDP. Tak získáme realističtější výchozí hodnoty z hlediska emisí CO2. Bude to vycházet z průměru. Nebude přesně to, kolik budete mít, když pojedete autem domů, ale jistě budete mít celkem dobrou představu o tom, jak to vlastně dnes vypadá. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní se ptám rady, jestli k tomu chce něco dodat. Děkuji, pane předsedo. Na mě nebyly žádné přímé otázky. Chtěl bych jenom připomenout, na základě toho, co říkal pan Florenc, že eh, Toto se nevyjednává na radě, takže eh, je to samozřejmě jedno z eh, priorit lucemburského předsednictví. A ten návrh o snížení emisí z silničních vozidel tedy souvisejí je s touto problematikou. My to tady budeme velmi úzce sledovat, ale není to přímo předmětem jednání na radě. Thank you very much and, uh, Mnohokrát děkuji. Můžeme tento bod uzavřít a můžeme poděkovat komisi a radě za příležitost k této diskuzi. Další bod různé, tam nemáme nic k projednání a než uzavřeme zasedání, chci ještě připomenout, že příští schůze se koná 15. září tady v Bruselu. Děkuji vám a přeji dobrou chuť.